tedy říká ne k návrhu 1 a 2. Akceptujeme však pozměňovací návrhy 3. Eh, Děkuji. On behalf of... Jménem zelených Filip Lamberts. Děkuji bardzo. Pourquoi parlons-nous de ressources?